Děkuji. Děkuji za eh, vaši trpělivost a skovývalost. Máme tu hosta Emanuela Gravita z mm, DG pro spravedlnost a on nás se seznámí s tím scoreboardem pro spravedlnost na rok 2014. Připomínám, že v březnu jsme měli sdělení komise o tom scoreboardu na rok 2014 a výbor Líbe stál u zrodu parlamentního usnesení, byl požádán aby postupně rozšířil rozsah toho scoreboardu na posílení vzájemného uznávání a důvěry. Takže dáme slovo panu Krabitovi a následovat bude rozprava. Představili jsme eh, druhé vydání Evropského srovnávacího přehledu neboli, neboli scoreboardu v oblasti spravedlnosti. Je to informační nástroj, který představuje určitý srovnávací, tedy přehled právního systému a e, justičního systému a má pomáhat členským státům zefektivňovat a poskytovat tedy spolehlivé údaje o kvalitě nezávislosti a účinnosti soudního systému. Přispívá také identifikování některých osvědčených postupů, ale není to nějaký, není to nějaká hitparáda, není to nějaký celkový eh, přehled, ale jsou to prostě takový přehled oblastí společného zájmu a komise eh, se rozhodla předložit eh, tento srovnávací nástroj z různých důvodů, protože je to důležité z hlediska implementace evropské legislativy. Jak víte, tak máme článek 47 eh, listiny základních práv a eh, tam se říká, že účinný eh, soudní systém je důležitý, je to základní právo a je to také něco, co je důležité pro fungování celého systému a je to důležité také v zájmu udržitelného růstu a sociální stability. Takže národní systémy plní důležitou úlohu při obnovování důvěry v, ekonomiky, v ekonomiku a při celkově posilování růstu a ekonomiky. V roku 2012 zlepšování kvality a účinnosti národních eh, justičních systémů je také prioritou evropského semestru. V procesu semestru komise analyzuje strukturální reformy, a v případě potřeby navrhuje také doporučení ohledně toho, co je v tomto smyslu potřeba. A ta srovnávací ta- tabulka e, také vstupuje do toho semestru a přispívá celkově k této analýze. Je důležité chápat ty indikátory e, toho scoreboardu a že vyžadují, vyžadují, že vyžadují ještě hlubší analýzu e, těch představovaných výsledků. Vždycky máme také hodnocení ještě pro jednotlivé země, které probíhá prostřednictvím dia- bilaterálního dialogu s členskými státy. A v tomto dialogu s členskými státy se přihlíží k specifickým vlastnostem právního systému tohoto státu a ke kontextu systému v těchto státech. A ten, tato srovná, ten srovnávací přehled je jenom je, s jedním z prvků jakousi přidanou hodnotou, která poskytuje eh, tedy srovnávací přehled základních ukazatelů. A na základě tohoto srovnání pak komise předkládá doporučení pro jednotlivé země, které pak schvaluje rada a v rámci z Evropského semestru v roce 2013 deset členských států dostalo doporučení, která je vybízela ke zlepšení eh, jejich systému. Takže když se teď podíváme na ten scoreboard, tak můžeme začít eh, účinností Hovoří se tam o účinnosti, kvalitě a nezávislosti soudního systému, systému spravedlnosti. Hovoří se tam o jak eh, civilních případech, trestních případech, o řešení eh, zátěže a závěr je takový, že některé členské státy nadále naráží na určité výzvy, pokud jde o účinnost justičního systému, eh, zdlouhavé, zdlouhavá řízení, dlouhé čekací lhuty a velký počet nedořešených případů. Máme i určité dobré zprávy. Mnoho členských států postupně definuje, přijímá, implementuje reformy svých systémů za účelem zlepšení jejich fungování. A dopad ambiciozních reform na členských státech se zatím ještě jsem nepromítnul, protože eh, například srovnávací přehled z roku 2014 používá údaje z roku 2012. A reforma justice si žádá čas, trvá, než se dostaví pozitivní výsledky. Očekáváme však, že v nadcházejícím eh, srovnávacím přehledu, vzhledem k tomu, že se to eh, vlastně aktualizuje ročně, takže pozitivní výstup těchto reform bude viditelnější. Druhým aspektem kvalita soudního systému. Používáme určitý počet vstupních indikátorů, s parametry, které přispívají ke kvalitě soudního systému. Například e, otázka školení soudních pracovníků, to je velice důležité, a využití informačních a komunikačních technologií za účelem zprávy a za účelem nastavení vztahu mezi třeba soudem a stranami sporu. Je tu dále informace týkající se monitorování aktivit, využívání efektivní mediace. I to je nesmírně důležité. Jen připomínám, že z nedávného výzkumu Eurobarometru vyplývá, že 89% respondentů tohoto výzkumu dalo najevo, že by eh, podporovali nebo že by se sami ucházeli o mimosoudní řešení sporu a pouze menší procento řeklo, že by se i tak obrátilo na soud. A posledním prvkem toho scoreboardu je nezávislost ehm, soudnictví. Poprvé nyní tady nevnímáme jenom čistě takový eh, přehled toho, jak je to je, jenom popis, ale je tu i určité vnímání nezávislosti tohoto systému. V roce 2013 například se tu konstatuje, že existuje velká, eh, vel, existují velké rozdíly v této kategorii vnímané nezávislosti. V roce 2014 však představujeme první přehled právních eh, bezpečnostních, tedy právních záruk nezávislosti soudního systému a v budoucnosti bychom chtěli prostřednictvím sítě soudců i ve spolupráci s členskými státy ještě dále přeskoumat a vytvořit komparativní údaje o účinnosti těchto eh, právních eh, záruk. Jaké nás čekají další kroky? zjištění v scoreboardu v roce 2014 bude pak zapracováno do doporučení pro jednotlivé země, což bude součástí procesu evropského semestru na rok 2014. Existuje také bohužel určitá eh, jaksi mezera v poskytovaných údajích. Musíme dále pokročit ve sbírání údajů o kvalitě, účinnosti a nezávislosti soudního systému. Všem úřady zemí se nám nedostalo údajů od některých států. Musíme se snažit tento nedostatek údajů překlenout. Komise chce zintenzivnit svou práci se skupinou kontaktních osob z roku 2013. Je to skupina kontaktních osob členských států, která představuje nejenom ministerstvo, zastupuje nejenom eh, ministerstvo spravedlnosti, ale také soudnictví samotné a s těmito kontaktními osobami pak chceme usilovat o nalezení lepšího um, řešení pro sběr srovnatelných údajů. A ve věci nezávislosti soudnictví samozřejmě je tu Evropská soudní, eh, je, je tu tedy ta síť, která evropská, která opět se snaží tento proces zlepšovat. Závěrem mi dovolte, pane předsedo, ještě jednou poděkovat parlamentu a vašemu výboru a paní Gens za pozitivní zprávu pozitivní vyústění a tedy usnesení, které jste nedávno přijali, je pro nás velmi důležité mít podporu Evropského parlamentu a chápat, že tedy chceme dále pokročit, chceme zlepšovat nadále srovnávací přehled ve společném ve věci společného zájmu nás všech a je to také něco, co může podporovat celkově fungování evropského systému. Děkuji ještě jednou za podporu a mohu vás ujistit, že budeme srovnávací přehled i nadále rozpracovávat. Děkuji za tuto prezentaci. Opravdu velice spravedlivé vyhodnocení eh, Právě náš výbor trval na tom, že se bude um, provádět vyhodnocení eh, té srovnávací, um, srovnávací přehled tedy abychom to měli pravidelně k dispozici, abychom viděli, zda stokholským program opravdu funguje, zda je prováděn. Určitě je vám známo, že jednalo se o nikoli pouze diskuse o těch složkách, eh, které se mají stát součástí diskuse a eh, Rovněž tady byly určitá rozdílná stanoviska jak mezi frakcemi, tak i v rámci politických skupin o této záležitosti. Ale je to zejména v tomto výboru záležitost, která společně nás všechny silně zajímá. E, čas na rozpravu nastal. Paní Gons. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Chci komisi vybídnout, aby takto pokračovala v práci i nadále, protože se jedná o velice kreativní krok učinit eh, tento scoreboard součástí evropského semestru. A mimochodem v rámci toho celého balíčku si zejména vážím eh, toho vyhodnocování struktury soudnictví, zda je nezávislá. Hovoříte o tom, že jste zašli ještě dál totiž měříte i vnímání nezávislosti, to je velice důležité. Rovněž zpráva u nás měla eh, velikou podporu, velikou většinou byla přijata i na plenárním zasedání v naší sněmovně a i my žádáme jít dál a obsáhnout tím i systém trestní trestně právní, aby i on byl takto poměřován srovnatelně. Když jsme připravovali tuto zprávu, tak u nás probíhaly intenzivní diskuse a ty se týkaly toho, do jaké míry zde hrozí harmonizace trestního práva v rámci eh, toho scoreboardu. My jsme to ale vyjasnili, my jsme vysvětlili, že tady nejde o to nějak harmonizovat eh, trestně právní oblast, ale spíše poměřovat, zda postupy jsou v pořádku. Jde například i o aspekt korupce a i ta zpráva potvrzuje to, že stojí za to se o to zasazovat a právě i vnímání například eh, korupce. Další aspekt, mechanismus právního státu kde se hovoří o nutnosti dlouhodobého vyhodnocování, ale i o závažnosti krizového mechanismu. Vím, že i ve vašem sdělení to bylo potrženo ten krizový mechanismus a doufám, že i to se vyvine dále. V té zprávě se rovněž zmiňuje, že v určitém momentě eh, bude důležité tyto dva nástroje od sebe oddělit, že bude tedy mechanismus pro poměřování státu práva a separátně ten tzv. Justice Scoreboard, čili srovnávací přehled EU o soudnictví je to rovněž důležité z pohledu toho, že z toho vznikají e, konkrétní doporučení pro některé státy. Možná to ne všem státům je příjemné, že se pak musí e, podat tomu hodnocení, vypořádat s těmi doporučeními, ale objektivně je to velice cená věc. Ještě někdo? Pan Broms, prosím. Jsem si jist, že tento přístup eh, srovnávacího přehledu podává zdání objektivnosti a všichni se můžou poklepat eh, po zádech. Ale mnohé se tam neobjeví. Eh, například kladu si otázku, zda bychom se neměli tázat, kolik politiků, kteří vedou v jednotlivých zemích kampaně, bylo stíháno před soudem, kolik opozičních politiků bylo uvězněno a čeká na soud a ten soud se nějak neblíží. To si myslím, že je mnohem důležitější. Na tom záleží více, protože kdykoliv vláda zneužívá své moci, tak většinou je to nasměrováno proti jejich politickým protivníkům a to v tom scoreboardu neuvidíme. Okay, thank you. Any other comment? Ano, děkuji. Ještě nějaký komentář eh, k této otázce srovnávacího přehledu? Pokoli, pokud nikoli, tak eh, komise znovu opět. Děkuji vám, paní Gönz, za vaše laskavá slova. Ano, nezávislost soudnictví to je oblast, kde je třeba velice pečlivě postupovat ku předu. A my se domníváme, že právě s pomocí soudnictví a um, soudů ve všech eh, členských státech, eh, že tam pokročíme. Trestně právní oblast. Ano. Berouc v úvahu, že cílem je přispět k evropskému semestru, soustředujeme se na občanskoprávní, správní a obchodní soudnictví, ale je pravda, že jako nástroj se ten scoreboard neustále vyvíjí a možná by stálo za to proskoumat, do jaké míry by bylo možné jej uplatnit i na jiné oblasti soudnictví. Na konci roku 2014 tady vysvětlujeme v těch závěrech právě, že se budeme snažit zamýšlet nad tím, jak soustředěnějším způsobem zkoumat eh, údaje, zejména právě eh, trestné činy v oblasti finanční a korupce, což vlastně navazuje na analýzu eh, té zaprodanosti. Takže je tady možnost rozšířit oblast působnosti. Na druhé straně, pokud se podíváte na to, jak obtížné je získávat údaje i u velice jednoduchých ukazatelů, jako například eh, délka trestně právního řízení, i tak základní ukazatel je nesmírně složitý. U 28 členských států se to musí získat. A to je právě ta neustálá výzva. Schopnost shromáždit data od 28 členských států. I když právě v tom spočívá největší přednost toho scoreboardu, že máme ten srovnávací přehled ode všech. Musíme ale být pragmatiky. Jak vypadá dostupnost údajů v členských státech? A to je naší obrovskou výzvou. A co se týče záležitosti, kterou zmínil pan Bronz. To se samozřejmě spíše právě týká té trestní spravedlnosti. Není to navázané na evropský semestr. A tady u tohoto typu záležitosti mohu pouze říci, že je nesmírně obtížné získat údaje a zejména údaje srovnatelné u takovýchto záležitostí a ode všech 28 členských států. Je to výzva pro nás, pro všechny. Musíme eh, členské státy neustále vyzývat k tomu, aby si nejdříve sami u sebe byli schopni zhromáždit statistické údaje. My spolupracujeme i s Radou Evropy a s eh, příslušným výborem ale víme, že to nebude snadné. Na této etapě se snažíme konsolidovat naše zkušenosti právě v té oblasti občanskoprávní, správní a obchodní a zamýšlíme se nad tím, jak je možné rozšířit oblast našeho bádání, ale jak už jsem předeslal, potřebujeme nejdříve kvalitní údaje. Děkuji panu Krabitovi, říká předseda. Pokuž, pokud už nemáme další komentáře, to tedy je vše u tohoto bodu pořadu jednání. A přecházíme ke společné rozpravě o bodech číslo 12 a 13, což je výměna názoru v podmínkách ve vězeních v členských státech EU a cesta delegace výboru Libe do Itálie týkající se situace ve vězeních a nápravných střediscích která se odehrála ve dnech 20, 26. až 28. března tohoto roku. Máme představení návrhu zprávy. Já jsem tu zprávu sepsal jako předseda výboru Libe a i s tím, že ji zde budu prezentovat. Ano, od 26. do 28. března tohoto roku jsem opravdu předsedal této delegaci a zabývali jsme se situací v italském vězeňství. Oficiálně jsme členy delegace byli já jako předseda, paní Gens, pan Engel a pan Jakolíno. To byl doprovodný člen. Cílem bylo vyhodnotit situaci v italských eh, věznicích, nápravných zařízeních a vyhodnocení samozřejmě v rámci našich možností, ale rovněž vyhodnocení pokroku, který Itálie eh, učinila v rámci takzvané kauzy Torreggiani, eh, která proběhla před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburgu. Eh, možná si vzpomenete, že ten rozsudek Toregiani, v něm se říká, že podmínky, za jakých eh, vězni pobývají ve vězeních, nejsou v souladu s článkem 3 Evropské úmluvy o lidských právech a mezi jinými rovněž tedy znamená to lidské zakázení a zákaz mučení ve věznicích. Rovněž přelidněnost věznic přispívá k tomu, že není možné, aby se rozsudky vykonávaly lidským humánním způsobem. Proto se výbor Libe rozhodl, tedy jeho koordinátoři, že se budou zabývat tím a že Prezentace této zprávy bude doprovázena výměnou názoru o situaci ve vězeňských eh, zařízeních eh, ve všech členských státech. Všichni víme, že Itálie není sama. Mnoho členských států Podmínky v jiných vězeních jsou často stejně špatné. Za nichž musí vězni plnit podmínky e, svého trestu. A přelidněnost věznin, přeplnění e, těchto nápravných zařízení je problémem v mnohých členských státech. Itálie tedy není sama, ani nechceme tvrdit, že by to byla taková ojedinělá situace. Spíše je to zrovna příklad toho, že se jedná o obecný problém a my nyní máme příležitost jej probrat, aby byla zajištěna práva všech vězňů ve všech členských státech EU, včetně těch, o kterých si můžeme myslet, že jsou ti nejposlednější z posledních. Tedy v dalším volebním období možná se takovéto cesty odehrají i do jiných vězeňských zařízení v jiných členských státech a s tím, pokud tedy uvažujeme o tom, lepší spolupráce s výborem pro předcházení mučení a jinými orgány Rady Evropy by byla žádoucí. Dnes zde máme zvláštního poradce italského ministerstva spravedlnosti a předsedu výboru, který se zabývá přelidněním děsnic, pana Mao Palmu a vyslechneme si jeho prezentaci a e, máte k dispozici rovněž návrh zprávy, který jsme vám rozeslali. Tedy moje, moji asistenti vám jej rozeslali a tam se snažíme vysvětlit, proč jsme jeli do Itálie, jak to vypadalo s tím rozsudkem Torregiany, právní ohledy, které jsou relevantní, například italská ústava, italská legislativa týkající se vězeňství, takzvané piano carceri, to je eh, plán pro rozvoj vězeňství v Itálii, první sada opatření, která byla přijata proto abychom se vypořádali s výzvami, které spočívají v tom, že v některých věznicích jsou vězni opravdu degradováni, ponižováni a jak může být zavést preventativní a kompenzatorní systém v nápravných zařízeních. Pak některé konkrétní záležitosti týkající se drog a trestného činu mučení ve vězení. a další úvahy. Například eh, omilostnění, amnestie a tak dále. Tedy, abychom se byli schopni nejdříve dostat do té problematiky, do jejího srdce, jsme si rovněž vyžádali návštěvu v římském vězení la Casa Cilconda a Libibia Feminina Rebibia. To je to vězení pro ženy. A pak Poggio Reale v Neapoli. A tady i z toho máme určité závěry a to už je na vás, jak je budete akceptovat. Já to shrnu a říkám to i zde veřejně. Byl jsem pod velkým dojmem ale zároveň jsem byl opravdu šokován podmínkami v Podžoreale. Opravdu šokován. Já jsem sám přece kdysi byl minister spravedlnosti, já vám to mohu říci, že já už jsem viděl nějaké to vězení. Já jsem nápravna zařízení navštěvoval u sebe jinde, ale něco takového jako Podjoreále jsem v životě nezažil. V životě ne. To prostě přestává vše konkrétní faktická podstata pro rozhodnutí Toregiani je, že v podstatě opravdu je ekvivalentem mučení, když je 900 vězňů eh, uzavřeno v celách po dobu nejméně 22 hodin denně a celý mají 10 až 12 čtverečních metrů. A všichni jsou tam pohromadě na 12 čtverečních metrech 9 lidí, kteří tam mají přebývat, jíst, spát 22 hodin denně, nemají tam žádné sportoviště, vůbec nemají možnost mít například nějaké další možnosti uplatnění v rámci eh, odnětí svobody, ať už eh, školení, profesní vzdělávání, činnost nějaká, nic. Opravdu to dělá obrovský dojem a já se nedivím, že se tyto podmínky v rámci rozsudku Evropského soudu pro lidská práva vyhodnotili jako ekvivalent mučení. My samozřejmě oceňujeme vše, co italská vláda dělá pro nápravu aby tam docházelo ke změnám. A ty náměty, které už byly předloženy, ale zatím ještě budou muset být provedeny, například národní záruka pro osoby v trestu odnětí svobody a zároveň nějaký ombudsman, čili takový představitel práv zadržených osob. bude to někdo, kdo bude reprezentovat vězně a zadržené osoby. A na závěr té zprávy rozhodně odsuzujeme jaké, jakýkoliv náznak násilí v rámci vězeňských zařízení A je chválihodné, že italské orgány mají v úmyslu něco s tím dělat. Ono je to v podstatě systémová věc v Italské republice a tady si dovolím říci, že i v jiných členských státech EU. Ta přelidněnost vězeňských eh, institucí. To je tedy na úvod. Dokument byl rozeslán, máte jej k dispozici a nyní pan Mauro Palma jeho zpráva a pak dojde k výměně názorů. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě přizval. Mnohé díky komisi za návštěvu. Tato nová účast výboru Líbem na monitorování se situace osob, které jsou odsouzeny k odnětí svobody v Evropě. Myslím si, že to je velmi chválihodná aktivita. A já doufám, že tato aktivita bude pokračovat i v novém funkčním období parlamentu. Jak jste již sám uvedl, Itálie čelí velmi nesnadné situaci neboť její systém nesplňuje jeden z eh, vězeňský systém tedy nesplňuje článek 3 Evropské umluvy o lidských právech. To je naprosto absolutní právo. Nikdo nemůže být podroben eh, Eh, takovém, takovýmto degradujícím eh, podmínkám nebo mučením. A já jsem předsedal Evropskému výboru pro prevenci mučení a tudíž mám také monitorovat podmínky vazby v Evropě, abychom věděli, jestli členské státy eh, své povinnosti plní. Takže asi chápete, jak obtížné pro mě je v tuto chvíli té pozici, v které jsem, kde zastupuji vládu a jak, jak je těžké posunout náš systém ze situace definované tedy Evropským soudem pro lidská práva jako situace, která je porušením tohoto závazku. A já se nyní snažím ve, v této funkci využít tuto příležitost tohoto rozsudku, tohoto výnosu k tomu, abychom změnili model našeho systému. Abychom přešli ze systému, kde hlavní, o co jde, je ta vazba a tedy ta segregace toho člověka, že hlavní naopak má být jeho integrace. Přejít na systém, který se zaměřuje na eh, opětnou integraci osob. A ty kroky, které jsme přijali, jsou několikanásobné. Jednak snížit počet lidí, ve vazbě, umožnit alternativní řešení, tím, že omezíme možnost používat vazbu jako jediné opatření, s nímž náš systém počítá, včetně vyšetřovací vazby. Takže se snažíme omezit ta čísla od 60 tisíc lidí ve vazbě, te, te, tento počet chceme snížit. 69 chceme teda, aby tento počet klesl na 60. Ale každopádně ten náš model, ten, tedy tento model by se měl stát minulostí v mnoha zemích. A i když ty lidé ve vazbě, i když jich bude méně, i když by měli na každého připadly 3-4 metry čtvereční, tak je problém že jsou většinu dne zavřeni v té celé. 20-22 hodin eh, z každého dne, což by nemělo být přístupné, přípustné v, eh, v, v členských státech Evropské unie. Čili jak změnit tento model? Jak splnit evropská eh, vězeňská pravidla? Další otázkou je mít možnost ze strukturálního hlediska více, tedy opět zajistit, aby více lidí bylo v situaci, která splňuje tyto podmínky. Často jsou vězenické budovy staré, mají jako jediný prostor pouze v těch celách ale nemají eh, jaksi společný prostor, prostor pro další aktivity. A pak by měl existovat také dvojí systém eh, trestů, tedy preventivní a kompenzativní. A potom rozsudku Evropského soudu pro lidská práva jsme začali připravovat eh, kroky směřující tímto směrem. Dostavují se určité výsledky. Jak jsem již uvedl, klesá počet vězňů ve vazbě a kromě toho je možné také v některým, některých případech eh, používat třeba domácí vězení. Já doufám, že v krátké době naše vláda představí další opatření týkající se třeba těch, kdo byli zadrženi na základě drogových deliktů, tak by bylo možno zohlednit rozhodnutí soudu, který opět bude mít i v tomto případě počet, eh, eh, tedy bude mít vliv na počet těch eh, zadržovaných osob, nebo ten zákon, na základě kterého jsou zadržováni, byl prohlášen za neplatný a protiprávní. Doufám, že vznikne také funkce jakéhosi ombudsmana pro vězně, a to do konce května. Tato osoba bude fungovat na základě našich povinností v rámci úmluvy OSN proti eh, mučení, kterou jsme ratifikovali. Nyní máme rok na to, abychom vytvořili národní orgán, který bude monitorovat veškerá místa, kde eh, tedy dochází k eh, věznění a bude mít jak roli interní, kdy bude pomáhat při řešení různých situací, který, ke kterým dochází tedy ve vězeních a bude, dávat, bude také poskytovat podporu vězňům a zároveň bude mít roli preventivního mechanismu, který obční protokol rovně žádá. A já jsem si jist, že všichni naši partneři nás podpoří. My jsme připraveni podpořit všechny další země v Evropě, které mají nelehkou situaci v důsledku přelidnění a v důsledku žádostí společnosti o vyřešení rozporu v našem společenství prostřednictvím vazby. Vazba by měla mm, být pouze jakýmsi eh, záložním konečným řešením v případě, kdy ostatní možnosti selžou. Já děkuji za podporu komise tím, že jste navštívili a zhodnotili náš systém a chci vás ujistit, že pracujeme na tom, abychom nejenom dostáli a splnili všechny, všechno, k čemu nás zavazuje ten rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, ale abychom také změnili a přepracovali náš eh, vězeňský systém. Děkuji za vaši zprávu, děkuji za všechny ty podrobnosti, za vaše zkušenosti, které nyní zapojujete do tohoto projektu a děkuji za čas, který jste si vyhradil pro nás. Jistě chápete to, co jsem se snažil říct, když jsem hovořil o té své konkrétní zkušenosti. A chci ještě zúraznit jednu věc, když jste jednu z další zkušenost z té své návštěvy Jistě existují alternativní opatření a nápravy a tresty. Existuje ten, eh, tento nový institut, eh, ale chybí jedna věc. Chybí rozpočtový závazek na obnovu eh, vězinských prostor, které jsou prostě neudržitelné. V Poggio Reale, když ta věznická budova pochází z roku 1910, je 100 let stará. A to už něco znamená, pokud je řeč o vězení, protože vězeňský systém před 100 lety byl naprosto nekompatibilní se standardy právního státu. Z dnešního hlediska. Situace se úplně změnila, je to teď úplně něco jiného a já jsem také eh, o tomto hovořil se španělským ministrem spravedlnosti. Byl jsem členem kabinetu a tento ten jeden z našich ministrů tady se zavázal, že investuje do obnovy věznických budov, rekonstrukce těchto budov abychom neprovozovali nadá, nadále vězení nebo tedy další budovy, které jsou naprosto zastaralé a které znemožňují splňovat ústavní požadavky a veškeré další, veškerá další kritéria. Jistě, že se objevila kritika, někteří populističtí demagogové, populistické názory, dema, které tvrdí, že ta nová vězení se podobají pětihvězdičkovému hotelu. Jistě, určitě jsme něco takového četli v nějakém, po, nějakém v rámci populistické retoriky. Ale jde o to, že nemůžeme mít dva tři tisíce vězňů v budově, která se rozpadá, která je temná, vlhká, které je v létě vedro a v které se netopí v zimě. To jsou opravdu děsivé podmínky, které se blíží literatuře 19. století spíše než ústavním nárokům a standardům stanoveným mezinárodní legislativou a výnosy Evropského soudu pro lidská práva, kde, jeho člá, čl, kde článek 3 zakazuje um, ponižující zacházení, nehumální tresty a uh, mučení, kde se popisuje, co mučení znamená v kontextu vězení. Čili já jsem si to ověřoval. Není zatím žádný signál, že by z toho Itálie udělala ani ne prioritu, ale prostě vůbec relevantní bod investovat do této obnovy vězeňských prostor. V plných 20 letech žádným takovým investicím nedošlo, zatímco v jiných zemích celá řada vězeňských prostor byla e, zmodernizována, otevřena v plynulých 15 letech nebo 5 letech byly uvolněny finance z rozpočtových prostředků. A k tomu chci, abyste se vyjádřil. Ještě pan Bronk chce něco říci. Paní Genč. Prosím. Thank you very much. Just some additional words, uh, since I was also member. Ano, pouze pár doplňujících záležitostí k tomu, co řekl náš předseda delegace. Uh, bylo to nesmírně dobře připravené, eh, celá ta delegace. Experti nás informovali velice důkladně a potom rozhodně od ministra až do eh, občanských ehm, od ministra až k občanským organizacím. Vše nám bylo zpřístupněno a umožnilo nám to eh, dozvědět se velice mnoho za velice krátkou dobu. Jak už zde bylo řečeno, tak s tím souhlasím. A kromě toho ještě se podělím o svůj dojem. Mnoho sociálních problémů v Itálii se snaží italské orgány řešit právě odnětím svobody. My si uvědomujeme, že migrace například a i ilegální migrace je obrovským problémem pro Itálii, ale i ti více méně se pak ocitají ve vězení a jsou částečně tím, co přispívá k přelidnění věznic. Další problém. Narkomanie. To zatěžuje vězeňství místo toho, než aby byl vybudován systém prevence a tak dále. Já vím, že se to často pojí s trestním aspektem, ale já jsem měla dojem, že někdy eh, samotná narkomanie je trestána vězení. Zachází se s ní jako s trestným činem. A tento závislý člověk je uvrhán do vězení. Takže tady bychom rádi, kromě toho, o čem jste se zmínil, rádi viděli i změnu kultury. Ano, samozřejmě, že to bude postupné, nelze to vykonat ze dne na den, ale záleží na tom, abychom se porozhlédli obecně po tom, co je možné změnit. Například sociální služby, poradenské služby, zdravotnictví, eh, jak zacházet s narkomany. A i já bych si dovolila změnit Poggio Reale. To je ta příšerná věznice s strašlivými osobními podmínkami, eh, v nich se nacházeli vězni nejen samotné cely, ale stav budov a celé klima, ovzduší v té věznici. Těsně před naším příjezdem, anebo vlastně jak jsme přijeli, tak se řešil pokus o sebevraždu, který nahlásili vězni v jedné z cel. A taky jsme se dozvěděli, že se to děje poměrně často a to rovněž v řadách eh, vězeňských eh, zaměstnanců. Už bylo zmíněno, jak málo času vězenci vězni tráví mimo celu. Já jako psychiatrička jsem rovněž hovořila s některými z těch lidí, kteří víceméně 24 hodin denně tráví v izolačce. A bylo zcela jasné, že někteří z nich už vykazují eh, poruchy psychického zdraví což už vlastně je situace, která by neměla být řešena vůbec ve vězení. Měly být eh, vytvořeny podmínky pro léčbu těchto lidí. Samozřejmě, že se to pojí s eh, problematikou eh, narkomanie, zdravotnictví, přistěhovalectví. Nestačí tedy nějaké plošné omilostnění, amnestie či případně stavět nová vězení a modernizovat tato, ale spíše komplexnější způsob zásahu, který bude řešit i e, právě ty přidružené problémy. A tady myslím, že musíme pokračovat v těchto návštěvách. Jsem si jista, že se ty problémy netýkají pouze Itálie. Obávám se, že i v jiných státech budeme svědky situace velice podobné. Na jedné straně, jak vidíme z toho přehledu soudnictví, z toho scoreboardu, situace v některých státech není růžová. Například eh, to zkrácení té doby eh, přípravného řízení. I tam by lidé tím pádem trávili kratší čas ve věznicích. Pan Vrons, máte slovo. Děkuji. Všiml jsem si ve vaší zprávě, že od těch 60 tisíc bylo 29 tisíc cizích státních příslušníků Rumunsko, Bulharsko, Tunis. A spolehlivě mě bylo řečeno, že z, Rumun, z řad rumunských občanů je nepřiměřený počet Romů otázka, kterou se musíme ptát. Je to další příklad nehezké diskriminace určitých etnických skupin, pokud nejste schopni tu, eh, to vysvětlit jako diskriminace. existuje pouze jediné vysvětlení, eh, které ale nelze vyslovit, jak už eh, řekl Oscar Wilde. Z toho, jak jsem si stihl tu zprávu přečíst od dnešního rána, Dělá to obrovský dojem a zároveň to šokuje. A jsem si jist, že mnohé návrhy jsou promyšlené a konstruktivní. Dokonce těch 60% vězňů, kteří byli odsouzeni a byl jim vyměřen trest, rozhodně nemají být trestáni tím, že jsou ve vězení za nehumánních podmínek. Jsou tedy, je s nimi nespravedlivě zacházeno, přestože byli spravedlivě odsouzeni. Hovoří se zde, používá se zde pojem mučení. To je šokující. E, mučení nelze tolerovat za žádných podmínek. Tady žádné výjimky existovat nemohou. Nicméně, samozřejmě mimo systém vězeňství se e, rutinně používá mučení vládami zemi i těch, kde je mučení už trestným činem. Nyní už víme z nedávných odhalení, že britská vláda Tonyho Blaira spolupracovala s americkou vládou na tzv. zvláštních programech předávání a přesouvání vězňů. Věděla o tom, že někteří její e, příslušníci, tedy že někteří britští občané byli mučeni Eh, využívání mučení v některých vězeních, a já samozřejmě nechci podkopávat význam toho, co už jste viděli, obávám se, že mnoho těchto příkladů mučení zůstane navždy utajeno. Eh, děkuji, pane Bronzi. Já vám něco k tomu rovněž řeknu. Argument týkající se mučení neustále se objevuje a objevoval i při naší výměně názoru se našimi protěžky. Eh, včetně obou italských sněmoven parlamentních. A dozvěděli jsme se jednoduše to, že kromě těch právních výjimek, které mohou existovat eh, v různých členských státech, například trestní řád Itálie vůbec ani do té doby nezná institut trestního činu, který by byl kvalifikován jako mučení. Což potenciálně by pak mohlo vést vůbec k obvinění z mučení. A zatčení vězeňských pracovníků kteří nelidským způsobem zacházejí s vězni. Ale aby to vůbec mohlo být právně stíháno, takovéto neřádné zacházení s vězni, musí se sahat k institutu zneužívání moci či násilí, ale ne mučení. Bylo nám řečeno, že už se snaží tuto právní mezeru zaplnit v Itálii, že je nějaká reforma na cestě a že se zavede i mučení. V jiných členských státech, kde už existuje trestný čin mučení, je možné někoho konkrétně z mučení obvinit a i tam, kde, jak říkáte, možná je to těžké vyslovit, tak to může vést k obvinění a i k obžalobě, ať už vězeňského hlídače nebo nějakého dozorce a tak dále. Ale co je zde relevantní, je, že musí existovat podmínky. A někdy ty hmotné podmínky v určitých vězeňství, vězeních jsou v absolutním nesouladu s úplnými základy toho, o čem hovoří americké, eh, evropská eh, úprava právní. Když je nějaký starý zámek určen pouze k tomu, aby byli lidé za mřížemi, co nejdéle, a ještě eh, přelidnění, to už je pak neúnosné. I když samo o sobě je to pomílená koncepce nápravného zařízení. Tento způsob zadržování někoho k tomu, aby přežíval celý den za mřížemi, je objektivně nelidské. Opravdu objektivně. Já jsem z toho byl zarmucen a šokován. Pokud bychom investovali do jiného způsobu zadržování vězňů, by automaticky došlo k tomu, že by ty podmínky přestaly být opravdu takto nelidské, jako v tom světě Poggio Reale. A to samozřejmě zde prohlašuji s plným respektem k italské vládě, k jejich snahám a i těm, kteří jsou odpovědní. Zde tady máme státní úředníky, kteří slouží italské vládě a naplňují požadavky italského zákonodárství. Je spíš objektivním faktem, že tato budova není vhodná a ještě když v této budově dochází k přelidnění, to se stává automaticky nelidským a je to v rozporu s naší představou o tom, jak má nějaký vězeň si svůj trest odnětí svobody odbít, tak aby to mělo nějaký systém, nějaký smysl. Pan Pavlo. Comments. Uh, first of all, about the... Takže pár připomínek. Jednak pokud jde o mučení tedy v rámci našeho trestního zákonníku. Tam máme určitou mezeru, která nebyla zaplněna. My jsme ratifikovali um, umluvu OSN proti mučení už před 20 lety. A nelze říci, že to špatné zacházení nepostihujeme, ale Postihuje se to velmi slabě. Není tam vlastně specifický zločin, mučení. U všech těch dalších věcí, zneužívání, poranění, způsobení újmy, to všechno může být tedy stíháno bezprostředně, ale v tomto případě to špatné zacházení a mučení je stíháno pouze formálně, ale ne efektivně. Já doufám, že spodní komora parlamentu přijme zákon, který již byl přeskoumán senátem a že tím se tato mezera v blízké budoucnosti zaplní. Další otázka, která byla zmíněna. To je ta tedy architektura a řekněme věk těch našich eh, budov vězeňských. Samozřejmě, že to rozložení těch budov eh, trošku napovídá o tom, jaký je život v tom prostoru. Pokud je to eh, naprojektováno na základě předpokladů z doby před sta lety není možné v rámci toho implementovat systém moderní vazby v souladu s eh, dnešními požadavky. Proto je jasné, že je nutnost obnovit ta naše vězení. Což v době krize není snadné protože je jen velmi malý ten konsenzus komunity, koncenzus konsenzus společenství a lidí, kteří nejsou ve vězení. Tohle je provázáno s další otázkou. A to je systém sociálních služeb. Měli bychom reformulovat tento sociální systém tak, aby bylo jasné, že i vězení je součástí tohoto systému. Že to není vyřazeno jaksi z těchto pravidel. A v tomto kontextu musím říci, že i tady budeme potřebovat podporu našich evropských partnerů. Pokud jde o tedy ty, kdo jsou v našich vězeních, ale jsou uh, občany jiných členských států Evropské unie. Tam, jak víte, máme tři různé úrovně problémů cizinců ve vězení. Jednak ti, kdo jsou eh, státními příslušníky zemí Evropské unie. Druhá úroveň. Ti, kdo jsou státními příslušníky zemí Rady Evropy a spod, podléhají tak úmluvě o lidských právech. A dále ti, kdo jsou občané jiných třetích zemí, které nejsou evropskými zeměmi. A ke všem třema musíme přistupovat různým způsobem, v tom smyslu, že pokud jsou to evropští občané, tak žádáme o pomoc naše partnery, abychom je mohli přesunout do vězení v jejich země. Pokud jsou občané nějaké země, členské země Rady Evropy, postupujeme obdobným způsobem na základě Evropské umluvy o lidských právech. Pokud jsou z Maroka, Tuniska, Nigérie a tak dále. Tam je situace trošku jiná. Že bychom měli eh, splňovat také princip nenavracení. Jsou tu bilaterální dohody, které umožňují navrácení těchto osob, ale pouze bezpečným způsobem. Takže to, takový je náš postup. A já nemám možnost, než souhlasit s vaším hodnocením. Ohledně těch eh, problémů a potíží. Ano. Pokud jde o Chcete se někdo vyjádřit, vy, kdo jste se podíleli na návrhu zprávy komise, nebo kdokoliv, kdo z vás, kdo chce? Ale stručně, řecké předsednictví, nemám žádné připomínky. A co komise? Ani já ne. Zajímavá výměna názoru, protože ta situace je opravdu vážná. Ano, je tu problém nedostatku účinnosti právních opatření, která znamená, že drtivá většina italské vězinské populace i v některých jiných zemích v podstatě teprve čeká na odsouzení vzhledem k průtahům, které jsou strukturálního systémového charakteru. A pak je tu specifická situace v Itálii, kterou jsme si ověřili na vlastní kůži, kterou jsme viděli. Tato zpráva i bude ilustrovat tuto diskuzi a další kroky, které by měly vzejít v příštím volebním období z parlamentu. A nyní přejdeme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání. Je to rozsudek Evropského Eh, soudního dvora o uchovávání dat. Velmi důležité. Já sám jsem k tomu měl prohlášení, že tedy Evropský soudní, Evropskému soudnímu dvoru leží na srdci základní práva občanů. To není špatná zpráva, že tedy Lucemburský, Lucemburskému soudu záleží na eh, právním státu, právní jistotě a dalších principech, které Lisabonskou smlouvou se staly součástí, jednoznačnou součástí evropských smluv, ale zároveň nám to připomíná tu naléhavou potřebu neustále aktualizovat systém ochrany údajů v celé Evropě. Je důležité, aby se rada rozhodla Pokud jde o tyto valíčky, směrnici, nařízení o uchovávání údajů, Je to výrazem určité politické vůle jednat s tímto parlamentem. Potřebujeme tuto aktualizaci nejenom na posílení eh, právní jistoty, ale také soukromí, důvěrnosti, komunikace evropských občanů. A tady bychom si teď měli vyměnit názory na tento rozsudek, kterým se prohlašuje, že směrnice o uchovávání údajů zasahuje do některých základních práv na soukromí a ochranu osobních údajů. A máme tu právní službu která nás seznámí s tímto rozsudkem. Takže pane Kajola, máte slovo. Thank you, Chairman. Merci, Monsieur le Président. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo. V rozhodnutí eh, z Dubna došlo k rozhodnutí, které hm, bylo přijato Evropským soudem a které zneplatnilo směrnici ohledně archivování dat v rámci poskytování elektronických eh, komunikací nebo používání veřejných služeb. Jedná se o eh, jed, eh, soudní rozhodnutí, která byla také iniciována rakouským soudem a byly součástí předběžného řízení. Jedná se o směrnici archivování údajů. Je to směrnice, které se, která se zaměřuje na archivování některých údajů, které jsou generovány nebo zpracovávány sítěmi, které jsou přístupné veřejnosti. Tyto údaje musí být k dispozici v rámci výzkumu, v rámci prevence a také pro následování pachatelů závažné trestní činnosti, zvláště terorismu. Jaké tady byla ustanovení, která jsou problematická? Jsou to ustanovení, která souvisí s povinností uchovávat údaje, také s přístupem k těmto údajům a dále s kategorizací těchto údajů, s délkou uchovávání a také s ochranou a bezpečností těchto údajů. Tato směrnice byla již předmětem žaloby o zneplatnění je to případ C301 lomeno 06 Irsko. Tehdy tato žaloba byla zamítnuta soudním dvorem a sice 10. února 2009. V rámci dvou předběžných řízení, o kterých dnes hovoříme, jednalo se o irský a rakouský soud, ty totiž položili soudnímu dvoru několik otázek ohledně interpretace této směrnice. Soudní dvůr se soustředil na platnost směrnice s ohledem zvláště na články 7 a 8 Charty základních práv. Chci připomenout, že článek 7 této charty se týká práva na soukromý a rodinný život. Článek 8 charty se týká ochrany údajů osobního typu. Především soud připomněl, že povinnost, která vyplývá z článku 3 a 6 této směrnice pro poskytovatele veřejných elektronických telekomunikačních služeb, předpokládá archivaci některých údajů, které souvisí se soukromým životem osob a bylo řečeno, že toto představuje vměšování do práv, která jsou zaručena článkem 7 charty. Navíc přístup eh, národních orgánů k těmto údajům představuje další dodatečné vměšování do tohoto základního práva. Směrnice představuje vměšování do základního práva na ochranu osobních dat, tak jak je to zaručeno článkem 8 této charty. V důsledku toho soud konstatoval, že vněšování, které je součástí této směrnice v porovnání se základními právy článku 7 a 8 karty, je velice rozsáhlé vněšování a musí být považováno za zvláště závažné. Soud také zdůraznil, a cituji, že okolnost archivace údajů a pozdější používání těchto údajů jsou realizovány, aniž o tom je informován abonent anebo registrovaný uživatel. A samozřejmě to může vytvářet eh, v myšlenkách příslušných osob pocit, že jsou stále sledováni. Konec citátu. Soudní tvůr uznává, že archivace těchto údajů může být, měšována, může být eh, vnímána jako cíl, o který jde v této směrnici. Nicméně, co se týče charakteru uchovávání těchto údajů, je nutné konstatovat, že cíl boje proti závažné kriminalitě, zvláště proti organizované kriminalitě a terorismu, nemůže zdůvodnit toto opatření archivace tak, jak je stanoveno v této směrnici. Soudní dvůr se tedy domníval, že je nutné ověřit přiměřenost eh, vněšování, které bylo konstatováno v této souvislosti. Princip přiměřenosti vyžaduje, aby akty institucí Evropské unie umožňovaly realizovat eh, sledované cíle v rámci daných předpisů ale aby nedocházelo k překračování hranic a mezí, což je nezbytné z hlediska toho, co je nezbytné pro realizaci těchto cílů. Soudní dvůr konstatoval, že v tomto konkrétním případě se zde e, rozvinula velice široká diskuze ohledně ochrany osobních dat. Dále se zohlednila také rozsáhlost závažnosti vněšování v souvislosti s touto směrnicí. A proto e, kompetence eh, zákonodáce Evropské unie musí být zredukována, musí být předmětem přísné kontroly. Je nutné zajistit základní práva na soukromý život, na ochranu tohoto základního práva, zvláště z hlediska ochrany osobních dat. A to musí probíhat z hlediska případné oměšování v rámci jasně stanovených mezí. Je nutné zde stanovit minimum požadavků které se týkají osob, jejichž údaje byly eh, archivovány. Tyto osoby musí mít dostatek záruk pro to, aby jejich osobní údaje byly dostatečně chráněny před možným zneužitím a před nelegálním využíváním těchto údajů. Soud konstatoval, že směrnice o archivování údajů stanovuje uchovávání všech údajů, které souvisí s pevnými telefonními linkami, s mobilem, které souvisí s přístupem k internetu a také k telefonální prostřednictvím internetu. Tato směrnice tedy obecným způsobem se vztahuje na všechny osoby a na všechny elektronické komunikační prostředky, jakož i na všechny výměny tohoto typu bez jakýchkoliv výjimek, které by Eh, byly přijaty z hlediska boje proti závažným trestným činům. Směrnice navíc nestanovuje žádné vztahy mezi údaji, o kterých se hovoří, a příjmem ohrožení veřejného pořádku. Tato směrnice se neomezuje na archivování, které by se týkalo pouze na dočasné období nebo na vymezenou zeměpisnou zónu. Navíc směrnice nestanovuje výslovným způsobem, že přístup a pozdější používání těchto příslušných údajů musí být striktně omezeno na účely prevence a vyhledávání závažné trestní činnosti. Článek 4 této směrnice se omezuje na stanovení, podle kterého každý členský stát eh, musí přijmout eh, tyto postupy a musí naplnit podmínky tak, aby se naplnil požadavek přiměřenosti. Není tady žádné další upřesnění. Jsou také zdůrazňuje, že přístup k archivovaným údajům ze strany příslušných národních orgánů nepodléhá předběžné kontrole, která by byla realizována soudem a nebo nezávislým správním orgánem. Dále soud stanovuje, že směrnice také stanovuje povinnost uchovávat eh, tyto údaje minimálně 6 měsíců, aniž se zde diferencují kategorie. Navíc tato lhůta je minimálně 6 měsíců a 24 měsíců maximálně, aniž by tady byla stanovena jasná kritéria, která by zajistila, že tato archivace je nezbytně nudná, nutná. Opět tedy princip přiměřenosti. Soud z toho vyvozuje, že tato směrnice nestanovuje pr- přesná pravidla, e, která by ošetřila záležitost vměšování do základních práv, tak jak je to stanoveno v článku 7 a 8 soud se domnívá, že je zde závažné vměšování do těchto základních práv, není zde dostatečné ošetření, které by zajistilo, že toto vměšování je pouze nezbytně nutné. A soud, a nakonec, to je velice důležité, konstatuje, že v souvislosti s nelegálním přístupem a se zachováním a důvěrností těchto eh, údajů není zde zajištěná plná záruka. Není zajištěno, že tato, tyto údaje budou uchovávány pouze na území Unie. V důsledku toho soud dospěl k závěru, že zde je porušen princip eh, přiměřenosti a prohlašuje tuto směrnici za neplatnou. To sice nevede přímo k zrušení tohoto aktu, nicméně tento akt je neplatný a nemůže být uplatňován se zpětnou platností v případě této směrnice. Každý další soudce musí vnímat tento akt jako neplatný v souvislosti s nezbytnými soudními rozhodnutími. Národní soudy tedy nemohou již uplatnit tento akt, který byl prohlášen za neplatný. Národní akty na převádění této směrnice se nestávají automaticky neplatnými. To znamená, musí to být národní orgány, které se vyjádří k této neplatnosti. Pane předsedo, snažil jsem se schrnout úvahy soudního dvora. Je samozřejmé, že s tím souvisí mnoho otázek, takže právní služba je ochotna zodpovědět tyto otázky a chceme říci, že jsme ochotní po eh, hlubší analýze zodpovědět veškeré dotazy, které by mohly být položeny. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, pane Kajola. Dobře jste zdůraznil, že Soudní dvůr ve svém rozhodnutí vycházel ze stanoviska generálního advokáta, který byl dříve členem ústavního soudu ve Španělsku. Jedná se především o chartu základních práv Evropské unie. Víte, že toto rozhodnutí bylo přijato po atentátech, které se konaly 2001, 2004 a 2006 ve Španělsku a v Londýně. A dochází zde k porušení některých principů práva na soukromý život, k porušení některých práv charty a Lizabonské smlouvy. Je zde nutné tedy připomenout, že bude nezbytné doplnit tento legislativní balíček ohledně ochrany osobních dat. Jedná se především o příslušnou směrnici, která by měla vymezit manevrovací prostor bezpečnostních národních služek, policejních sborů, policejního vyšetřování a také postupy trestních orgánů. A to z hlediska podezřelých aktivit, které by mohly souviset s teroristickou činností a které by mohly představovat ohrožení evropských zájmů. V tomto duchu je nutné doplnit tento balíček ohledně ochrany osobních dat. Potřebujeme nové předpisy, novou směrnici. A nyní máme několik minut na diskusi. Navrhuji, abychom si nejdříve vyslechli členy parlamentu a poté bude možnost si vyslechnout zástupce komise a řeckého předsednictví. Pane Post, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že co se týče mm, archivování dat a soudního rozhodnutí, jsou tady dvě důležité věci. Generálně Archivace je možná, pokud ovšem zde budou stanoveny meze, limity, které budou odpovídat principu přiměřenosti. To znamená, nemůžeme dospět k závěru, že je naprosto nemožné archivovat tyto údaje. Ne, to není možné, protože my máme odpovědnost za vyváženost mezi oprávněnými zájmy lidí na ochranu svých osobních dat a na druhé straně mezi legitimními právy osvětlit trestnou činnost. A jde o trestní stíhání, které čím dál častěji se opírá o analýzu údajů. A proto i v této souvislosti musí být možnost přístupu k těmto údajům. Ale jak bylo řečeno, zákonodárce musí toto vymezit, musí to být vymezeno na trestnou činnost a musí zde být možnost využít přístupu k těmto údajům. Na druhé straně je zde úkol státu bojovat proti trestné činnosti. A tady je několik aspektů, které musíme zohlednit. Státoprávnost, ochrana obětí, eh, boj proti trestné činnosti. Trestní stíhání je úkolem státu. A dále, co se týče daných obětí trestního činu nebo jejich rodin, musíme jim vysvětlit v takovém případě také, proč nemůžeme využít všech možností. Já se domnívám, že je zde nutné, aby evropská směrnice přesně vymezila nově hranice. Je nutné, aby parlament toto projednal a přijal a dále je nutné toto převést odpovídajícím způsobem do práva členských států. Činnost proti trestním činům je nezbytná, nesmí nějakým způsobem být zanedbána a naše orgány musí, být, musí mít možnost dospět k těmto údajům. Jinak zde bude vznikat eh, takzvaná samojustice, lidé se budou snažit sami eh, nastolit spravedlnost. Proto si myslím, že je zásadní, abychom zde stanovili přesný rámec, který pak bude odpovídacím způsobem naplňován v členských státech. Další řečník. Pan Moares, děkuji pane předsedo. Než si dovolím proanalýzovat stručně to, co jsme si vyslechli o tomto rozsudku, mám otázku na právní služby. Týká se té závěrečné záležitosti retroaktivity, retroaktivní povahy toho rozsudku. Chtěl jsem si něco vyjasnit, co to znamená z pohledu členského státu toho, kterého a jeho zákonodárství co se tedy bude dít s těmi daty, které v současné době členské státy archivují a jak je možné zrušovat národní zákony týkající se archivace. Z toho to nebylo jasné a to si myslím, že je ta pálivá záležitost pro dnešní dobu, protože ten rozsudek sice máme, ale nevíme, jak se to má vyvíjet v členských státech. Tak tady bych si rád vyslehl posudek. Z pohledu toho, jaký má ten samotný rozsudek význam, každý si ho čteme, každý si ho analyzujeme. Já jsem dospěl k závěru, že je poměrně systematický z pohledu toho, co říká ve všech ohledech. Například ta přiměřenost, nevhodné bezpečnostní prvky, riziko bez, hm, ilegálního přístupu k údajům klíčový aspekt délky uchovávání. Tím jsme se sami zabývali, když jsme hovořili o šestiměsíčním, případně dvouletém období, tedy všechny tyto aspekty a já si vzpomínám na eh, ty aspekty, jak jsme je probírali, když ta směrnice byla probírána zde. My jsme například se snažili prosadit, aby tam byl soudní, aby tam muselo být soudní povolení pro tu archivaci a vždy ehm, se to odmítlo. A nyní je to velice signifikantní rozsudek a kontext se vlastně změnil úplně. S čím zde máme co dočinění? Je to budíček pro nás. Jedná se o víceméně zhromažďování údajů ve velkém. A samozřejmě, že určité zhromažďování údajů, i statistických údajů potřebujeme, abychom si poradili s ohrožením naší bezpečnosti a s bojem s terorismem, ale z pohledu přiměřenosti a neoprávněného přístupu rozhodně eh, to, jak to nyní má probíhat, je nesprávné. Podíváme se-li na ten rozsudek, když se hovoří o postihování a archivaci údajů eh, po dobu 6 měsíců až dvou let, ale aniž by tam byla nějaká kategorie. To je systematický přístup. V podstatě hovoří svědčí o tom, že uchovávání a zachycování údajů ve velkém rozhodně takto do budoucna nemůže probíhat. Je to devastující eh, z pohledu toho, jak to autoři tedy vypracovali, se jim vše zhroutilo a náš, naše poselství radě je, že jak směrnice, tak i nařízení Nyní musí se dočkat reakce, že i rada k tomu se musí postavit. A samozřejmě jako další věc, tam máme možnost omezeným způsobem zasáhnout po legislativní stránce, jak s archivací údajů v případě teroristických hrozeb, potírání systematické zločinnosti a tak dále. Ale nejdříve musí rada reagovat na tu směrnici ve stávající podobě a to zatím se bohužel s příslušnou rychlostí neodehrává. My tedy musíme jasně si říci, že se jedná o hm, v podstatě zničující záležitost z každého možného pohledu a musíme s tím něco udělat. Já bych si ještě dovolil přece jen dokončit. Je to velice významná věc nemůžeme ji přehlížet. A navíc ještě změny technologické povahy, které probíhají, samozřejmě, že musíme mít nový přístup k hrozbám, bezpečnostním hrozbám. Děkuji, pane Moraesi, ale blížíme se k závěru dopoledního zasedání. Máme ještě kolegy, poslance, kteří se chtějí účastnit diskuse, ale prosím, omezte se na svou řečnickou dobu, tak abychom se ještě dočkali odpovědí ze strany komise a předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Žádný problém s tím nemám já osobně. Máme zde dojem určité úlevy, protože eh, zaznělo tady stanovisko, že není možné eh, přijmout rozhodnutí bez nějakého podezření. To sdílíme. Ale je tady celá řada otázek. Pokud jsem dobře pochopil to, co tady zaznělo, pak Soudní dvůr nám říká, že tato směrnice nemůže být platná. To znamená, že to, co se v současnosti stalo, se nemělo ve skutečnosti stát. Ptám se tedy právní služby. Eh, jak se to bude dotýkat jednotlivých legislativ v členských státech? Mám na mysli svoji zemi. Vypadá to, že budeme mít určité potíže v souvislosti s tímto zneplatněním. Některé orgány se již vyjádřily, probíhají analýzy z hlediska rozhodnutí. Takže otázka je, co můžeme udělat. Musíme přijmout eh, rozhodnutí, které bude v souladu s touto legislativou. Víme, že ve Švédsku bylo již rozhodnuto již nyní přestat uplatňovat tyto předpisy v oblasti eh, osobních dat, protože je tady určitá nejastota. Chci se tedy zeptat, jak to bude vypadat v budoucnosti. Co to znamená zvláště z hlediska údajů, které byly již archivovány v minulosti v souladu s touto legislativou. A dnes se říká, že tyto předpisy neplatí. Jak to bude vypadat s, těmi ty, s těmito údaji a jak to bude vypadat se zpětnou platností této legislativy. A nebo třeba v oblasti PNR, co to znamená mm, z hlediska USA a Evropy a jak to bude vypadat v této oblasti PNR v samotné Evropě. Máme ještě tedy fungovat v souladu s těmito předpisy. To znamená, že nebudeme moci uchovávat tyto údaje eh, v rámci PNR. Tam se tedy komise, jak budete postupovat z hlediska členských států? Znamená to, že je tady riziko zahájení žaloby za nedodržování smlouvy? V případě členských států, které stále ještě uplatňují tuto legislativu, zatímco soudní dvor, dvůr již zneplatnil tuto legislativu. Nevím, jestli dneska dostaneme odpověď na tuto otázku, ale Nemyslím si, že můžeme v klidu jen vyčkávat, eh, než proběhnou eh, volby a v klidu čekat na přijetí nových předpisů. Máme tady letecké společnosti a další podniky, které poskytují služby a tyto podniky nevědí, jak mají postupovat. Je tady riziko určitých eh, sporů a někteří občané by mohli zde zahájit určité řízení a dovolávat se všech těchto ustanovení, která vlastně byla přijata, ale byla nyní zneplatněna. Eh, kolegové již hovořili o této otázce. Například, pokud se domníváme, že nějaká osoba je podezřelá, tak je nutné zvážit, zda toto podezření je dostatečně závažné, aby bylo možné archivovat osobní údaje. Zatím ta definice není úplně jasná. Měli bychom se třeba spíše zaměřit na přesnější definice v tomto smyslu. Děkuji. Jenom velmi krátce, velmi stručná otázka týkající se toho, co se stalo. Už jsem tu deset let a tohle je první případ podobného typu, kdy se prostě eh, něco prohlásilo, prohlásilo za úplně neplatné. Takže jaký je v tomto případě postup? Jakým způsobem to ovlivní situaci? Ten fakt, že tato legislati- tento legislativní nástroj je neplatný, nepřípustný, jakým způsobem se to pak bude prezentovat před soudem? Když jsem k tomu, že se tam hovořilo o té retroaktivitě, pokud máte nějaké platné, eh, platný právní nástroj, tak v těch členských státech jsou platné zákony, ale já si chci zeptat, dokdy bude možné toto legislativu eh, tady zastavit. vzhledem k tomu, že vedla k tomu, že se schromažďovaly údaje a na základě toho se pak rozhodovaly i soudy, tak se chci zeptat, jaká, jakými pravidly se komise v tomto bude řídit. Děkuji, pan Bronx, a pak, pak dáme slovo komisi. Prosím stručně abychom nepřekročili čas více, než je nutné. I po tomto výroku souda jeho, soudu a jeho implementaci se mi zdá, že stále hrozí nebezpečí, že organizovaný zločin nebo terorismus se může stávat eh, buď záminkou nebo důvodem ke eh, sbírání údajů ale i poté, co tato hrozba pomine, tyto informace mohou na, sloužit k jiným účelům. Třeba k nějakému zákazu na určité pol, politická stanoviska, což existuje v některých členských státech. Zvážili jste tuto možnost? Víme, že tento rozsudek nebude mít eh, dopad na národní legislativu, která byla přijata na základě té směrnice. To znamená, vznikne i další směrnice, která bude žádat členské státy, aby zrušili ty, tu předchozí legislativu? Komise a pak eh, dáme slovo znovu panu Kojelovi, aby stručně odpověděl. Prosím komisi. Děkuji. A děkuji za názory. Jak víte, komise vítá tedy toto projasnění celé situace ze strany e, soudu a komise také vzala na vědomí, že tento výrok e, víceméně potvrzuje kritickou zprávu z roku 2011 o implementaci směrnice. Jak jasně vysvětlila právní služba. Soud rozhodl, že uchovávání údajů nesplňuje princip proporcionality a že tu mělo být více bezpečnostních záruk. Otáz, jsou to otázky jako použití těchto údajů národními orgány, definice závažné kriminality, retenční lhuta a umístění těchto údajů. Tyto všechny věci se řešily i v hodnotící zprávě z roku 2011. Zároveň musíme říci, že soudní dvůr řekl, že samotné uchovávání eh, dat nemá eh, dopad na základní práva, ale že tu musí být podmínky legitimního zájmu boje s závažnou trestnou činností a terorismem a veřejná bezpečnost. Komise ji nyní již zahájila úvahy o možnosti dalšího legislativního návrhu. To, co nadnesl soudní dvůr, je velmi komplexní a proto si to vyžaduje pečlivé vyhodnocení dopadů. Toto hodnocení provede konzultace, konzultaci se všemi aktéry, tak abychom zohlednili všechny legitimní zájmy. Učiněný pokrok ve vztahu k možné revizi směrnice o elektronickém soukromí a výsledek jednání o rámci ochraně osobních údajů, jak řekl pan předseda, bude plně zohledněno před dokončením takové hodnotící zprávy. Proto komise hodlá přijmout si tedy vyhradit nezbytný čas k tomuto hodnocení. A ještě rychlá odpověď eh, paní Sargentini. Komise to posoudí velmi rychle, neprodleně v příštích několika týdnech. Thank you, Mr. Chair. Uh, the... Děkuji, pane předsedo. Um, my rovněž zkoumáme pečlivě toto rozhodnutí zatím, takže nemáme k tomu zatím žádný komentář. Pan Kajola, poslední slovo. Děkuji, budu hovořit stručně. jelikož to je rozhodnutí a rozsudek ex tung, tedy s retroaktivním dopadem platný zpětně, právně je to ještě otevřená záležitost, ale konkrétně se ptal pan Moreš a paní z národní legislativa. Ta tímto rozsudkem konkrétně dotčena není, tedy vnitrostátní legislátor už nemá ale povinnost uh, zajišťovat eh, archivaci v rámci té směrnice, ale pokud se autonomním způsobem rozhodnou, tak mohou buď udržet v platnosti, nebo zrušit, nebo připustit legislativu, která vznikla jako výsledek eh, této kdysi platné, ale nyní neplatné směrnice. Ehm, vnitrostátní legislativa bude pak soudci eh, posouzena z pohledu toho, zda jsou dodržována lidská práva. To už bude na národní legislativě. A eh, Evropský soudní dvůr se zabýval pouze touto konkrétní směrnici. Eh, ve svém rozsudku. Neodkazoval na jiné právní akty, které EU přijala. A proto je na této etapě opravdu obtížné pokoušet se nějakým způsobem proanalýzovat nepřímý dopad na jiné legislativní návrhy. Nyní, abych odpověděl na otázku paní Bauer ohledně toho, jakým způsobem eh, jsme se dostali k tomuto soudnímu rozhodnutí. Jednalo se o předběžné řízení ze strany dvou soudů, a sice Rakouského irského soudu. Také to byla záležitost eh, jedné zemské země Rakouska, která iniciovala toto předběžné řízení. A v rámci těchto předběžných otázek, které byly poslány soudnímu dvoru, bylo možné pro lucemburské soudce se vyjádřit nejenom k výkladu tohoto aktu, ale také k platnosti. A to přesně učinili. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěl upřesnit. Chtěl bych se zmínit o dopadu. To je trošku problematická záležitost. Takže tato směrnice byla zneplatněna a nebude se již uplatnit, to znamená, nebude mít právní účinky. Je to tedy ten takzvaný účinek ex tung. Je samozřejmé, že je možné, aby komise navrhla novou směrnici, ale tato nová směrnice musí být nezbytně slučitelná s principy přiměřenosti, tak jak je vyložil soudní dvůr, který právě zdůrazňoval tento princip přiměřenosti a jasně stanovil kritéria. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, pane Kajola. Vy jste to velmi stručně schrnul. Děkujeme vám dvojnásob za tuto snahu. A nyní blížíme se konci našeho volebního období. Jedná se o poslední zasedání výboru Libe v pondělí v 19 hodin pokračujeme v práci koordinátoru. Máme ještě jedno zasedání koordinátoru a tam bude přítomná místo předsedkyně komise eh, komisařka Redingová, která bude mít důležité zprávy. Jako včera na malé naší recepci i dnes zopakuji své poděkování vám všem za angažovanost, za houžnatou práci, za kvalitu rozprav kterou jsme zde zažívali po celé toto volební období za celých těch pět let. Neuvěřitelných, fascinujících pět let. Doufám, že i pro vás, nikoli pouze pro mě. Ale vidím ještě, že paní z by chtěla si dovolit nějakou připomínku, než poděkujeme tlumočníkům, že přetahují. Ano, a to ne, abych zde chtěla mít poslední slovo po pěti letech v tomto výboru. To chci, abyste měl vy, pane předsedo. Ale včera jsem neměla tu příležitost, protože jsem musela rychle vyběhnout. Ani v pondělí nebudu mít tu příležitost. Vám poděkovat. Poděkovat za to, jak jste krásně předsedal tomuto výboru, jak jste s námi měl vžit tr- strpěň, strpení, ja, za tu radost eh, za tu zábavu, jak jste nám hrál na kytaru u večeře několikrát. A rovněž jste nás um, trošičku charakterizoval až příliš výstižně a já doufám, že se budeme mít možnost vrátit do této sněmovny a pokračovat v naší legislativní práci. Pokud se nám to ale nepodaří, tak chci poděkovat vám za vaši trpělivost, tvrdou práci, angažovanost a jak tomu věnujete vše. Judito, jsi až příliš laskavá. Nevěřím vlastním uším. E, doufám, že se mně zde podaří znovu získat mandát. I vám přeji mnoho úspěchu ve vašem valebním boji a všem, kteří usilují o poslanecký mandát a těm, kteří o něj neusilují, vše dobré v jejich nové kariéře a děkuji, že jste mými přáteli.